So hello everybody for our afternoon session. Takže vás tady eh, vítám na odpoledním zasedání. Doufal jsem, že tady eh, bude ještě o pár lidí víc. Eh, všichni chceme, těšíme se na to, až budeme trochu starší, že budou existovat účinné systémy, které za tímto účelem proto máme na pořadu jednání Eh, zaměstnanecké eh, penzijní pojištění. Já opravdu, kdykoliv se zabývám touto složkou, tak mám na mysli i vás, aby bylo skutečně vaše budoucnost eh, ošetřená, zajištěna. Měli jsme již jednu převěžnou diskuzi, pak veřejné slyšení a pak jsme měli také slyšení po publikaci mé zprávy. A dnes máme se podívat na některé pozměňovací návrhy kolegů. Chci poděkovat všem kolegům, kolegyním, stínovým zpravodajům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Celkem za to máme teď 737 pozměňovacích návrhů směrnice komise. Zešlo to mnoho pozitivních námětů a já jsem si jist, že můžeme eh, vypracovat konstruktivní kompromisy, které zlepší trh v eh, oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění. Máme další diskuzi s nových zpravodajů. Zítra jednu už jsme měli. Chci poděkovat všem kolegům, eh, kteří se mnou eh, pracují na to, že, za to, že se podílí na vypracování této ucelené zprávy. Otázka solvent, solventnosti, zejména solvenci 2, že eh, tedy to nebyla eh, jedna eh, jaksi z, věcí, které, které se tu řešily, ale v těch pozměňovacích návrzích, které kolegové předkládali, tato věc nefigurovala. Čili je, tu existuje určitý konsenzus neaplikovat požadavky Solvency 2 na IOPS 2. A vím, že mnoho z nás si uvědomuje sociální dimenzi, vzhledem k tomu, že e, IOPS mají i určitou sociální dimenzi, protože slouží sociálnímu eh, kontraktu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. A, takže tohle je Každopádně to byla zásadní otázka, která se eh, objevila a která se promítla i do toho závěrečného eh, textu. Byla, byly to otázky eh, zejména otázka regulace přes, hran, přes hraničních IOPS a to znamená přeshraniční operace to bylo relevantní zejména v kontextu hearingu před několika měsíci a e, celkový názor je tak, takový, že musíme e, zjistit, jak zlepšit přeshraniční operace tak, aby e, v rámci OPS 2 byla jejich účinnost významným způsobem zvýšena. Měli bychom mít vnitřní trh, který opravdu funguje, kde Eh, jsou úspory z rozsahu, kde to bude vycházet vstříc potřebám odvětví. A při vytváření tohoto rámce musíme mít eh, velmi jasno v jednotlivých pozicích. Takže pokud jde o ten požadavek ten požadavek plného hrazení, tak eh, tady byl požadavek, aby eh, to bylo odstraněno, tedy tato podmínka plného hrazení, ale eh, mým úkolem jakožto zpravodaje je snažit se najít určitou rovnováhu mezi oběma krajními pozicemi, aby nakonec jsme měli situaci, kdy bude fungovat přeshraniční eh, operace, eh, přeshraniční provoz tak, aby žádným způsobem eh, IOPS ne, neškodil. Doufám, doufám, že se nám podaří najít tuto rovnováhu. Ti, kdo chtějí mít kontinuálně plné hrazení, ti, kdo chtějí uvolnit tento požadavek. A jinak se domnívám, že Eh, je tu, eh, měli bychom mít eh, tedy soubor pokynů založený na principech, zásadách. Ehm, komise měla poněkud preskriptivní přístup, ale vím, že někteří chtějí posílit pravidla, aby byla více preskriptivní, ale celkem se zdá, že většina pozměňovacích návrhů chce, aby to bylo založené spíše na principech. Ehm, máme také názor eh, výboru eh, Ample, eh, pokud jde o důchody a dávky. Ehm, já doufám, že budeme mít maximální počet názorů, abychom, a že se nám podaří Eh, jak si replikovat eh, ten model, abychom měli určitý ideál i do budoucna. Ehm, já jsem samozřejmě hovořil se stínovými zpravodaji, ale máme také pozměňovací návrh od dalších kolegů, kteří nejsou stínovými zpravodaji. A já vás chci ujistit o tom, že se dívám i na tyto eh, návrhy otevřeně, že by se mohl, a že jsem ochoten je vzít v potaz. Už jsme měli zasedání stínových zpravodajů, máme připraveny eh, i eh, další, další program na listopad, kde budou další zasedání. 1. prosince máme mít hlasování na výboru a já jsem velmi otevřený tomu, abych naslouchal stínovým zpravodajům a dalším kolegům ohledně toho, jak v této věci nejlépe dál postupovat. Děkuji vám za pozornost, děkuji pane zpravodaj a přejdeme rovnou k těm zmíněným stínovým zpravodajům a jako první SAD. Děkuji vám, mm, Brian, mm, v roli zpravodaje tedy za to, že jste se pokusil o nalež, nalezení eh, této rovnováhy. Většina penzijních eh, fondů jsou sociální instituce. Samozřejmě jsou tu finanční nástroje, ale jsou to, je to sociální instituce, sociální funkce. Existuje tu vztah mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a vládou. A e, to musí zůstat tím hlavním principem této směrnice. Nicméně penzijní fondy jsou národní zodpovědností, ta evropská dimenze je spíše v těch e, přeshraničních aktivitách IOPS. Jsme rádi, že tu definice té e, přeshraničního charakteru, ale tato definice musí být doplněna, že jsou tu ty sociální penzijní systémy pro, po, pro, na vlastně eh, ty eh, fondy, které eh, jsou založené na těch definovaných dávkách. Víme, že existuje omezený počet, ty pravidla pro přeshraniční fondy se nemusí stahovat úplně na všechny národní fondy. Aby se neříkalo, že Brusel zasahuje do otázek národního charakteru. Musíme eh, regulovat tu evropskou dimenzi penzijních eh, fondů, nikoliv eh, těch, které jsou čistě národního charakteru. Čili pouze tam, kde se to týká delegovaných aktů. Pokud ovšem existují určité eh, překážky pro fondy, které chtějí fungovat přes hraničně eh, v tomto systému nebo v třetím pilíři, eh, tak s tím samozřejmě chceme pracovat, protože to pak má tu evropskou dimenzi. Další otázka je regulační arbitráž. Fondy kdy, když fondy zvažují změnit sídlo toho fondu jenom z důvodu regulačních podmínek. Ehm, tady opět musíme zabránit eh, tomu, jak si směřování tomu, ehm, potom tomu směřování k jenom k těm nejnižším eh, možným společným jmenovatelům, nejnižším Eh, regulačním požadavkům. V takovém případě je možné přerušit regulační arbitráž a podívat se na to podrobněji. Musíme zdůraznit zodpovědné, eh, zúrazňovat eh, zodpovědné investice, pravidla zodpovědných investic, to znamená, aby v případech, kdy krátkodobé ohledy a zisk jsou v rozporu s dlouhodobými s dlouhodobým zhodnocením. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Nyní za ECR Ashley Fox, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat Brianovi eh, za velice konstruktivní eh, zpracování tohoto tématu. Děkuji i ostatním stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Já myslím si, že jsme na dobré cestě k tomu, abychom vzájemně pochopili svá stanoviska. Já jsem se ve svých pozměňovacích návrzích soustředil na to, abychom se drželi principu proporcionality a subsidiarity. Nechtěl bych, abychom přepracovali směrnici IORP tak, že pouze bude vytvářet peněžní a administrativní zátěž s malým pozitivním dopadem na členské státy. Pokud jde o od část 35, tak tady je zapotřebí zajistit ekvivalentní ochranu tam, kde ještě neexistuje. Jak jistě víte, Spojené království eh, pokračuje s vlastní penzijní reformou a zavádí systém eh, automatického přihlašování. To je důležité, aby se zajistilo, že všichni pracující, zejména ti s nejnižšími příjmy, eh, byli součástí penzijního pojištění. V podstatě vytváření skladů tímto způsobem by eh, přinášelo problémy v otázce málo placených pracovníků a eh, zvýšení eh, jejich ochrany. Měli bychom také zajistit, aby článek 5 nebyl příliš velkou zátěží pro penzijní ústavy s méně než 100 členy. Ten kompromisní text, tak jak nyní vypadá, by mohl způsobit, že taková, takováto malá penzijní schémata nebudou výhodná Dále ten požadavek plného hrazení v článku 15. Já si uvědomuji, že je těžké najít tady rovnováhu mezi povzbuzováním přeshraničních aktivit a zabraňováním e, regulačním arbitrážím. E, kompromisní návrhy e, usilují o to, aby instituce aby na ně nedopadl nepříznivě požadavek úplného hrazení v případě například fúzí e, dvou e, penzijních ústavů. Podle mého názoru ale by bylo nemožné vytvořit vyčerpávající úplný seznam e, vyjmutých akcí. A tím pádem některá schémata budou, zůstanou nepokryta. Pak jsou tu některá sila, která se vztahují pouze na přeshraniční IOPS. Konečně bych chtěl, abyste se podívali na mé pozměňovací návrhy článku 77a a 78, eh, které jsou poměrně inovativní. Vyzývají eh, pro eh, další test proporcionality a subsidiarity, který má být aplikován poté, co budou dokončena vyjednávání v trialogu. Je to v zájmu lepší regulace. Poslanci jistě vědí, že vláda Spojeného království znovu vyjednává o e, našem vztahu s Evropskou unii a jednou z oblastí, kde chceme změny, jsou e, pravomoce národních parlamentů blokovat návrhy, které porušují princip subsidiarity. V současnosti máme test žluté a červené karty, ale ty nefungují nefungují, protože eh, vstupují eh, do hry pouze až poté, kdy návrh komise se objeví. A velice často návrh se objeví, dostane se do rady, pak sem do parlamentu a když vyjde z trialogu, je to něco úplně jiného. Ten text vypadá úplně jinak. A já si myslím, že pokud chceme brát proporcionalitu a subsidiaritu vážně, Eh, pak bychom měli zkoumat návrhy ne eh, ve chvíli, kdy vzejdou od komise, ale ve chvíli, kdy vzejdou z trialogu. A právě o to usilují svými pozměňovacími návrhy. A eh, možná vás nepřekvapí, že něco podobného, nebo pokud něco podobného vzejde se snah Spojeného království o znovu vyjednání. Tím bych skončil a děkuji Brianovi za velice konstruktivní práci na tomto tématu. Děkuji vám, Ashley. A nyní za liberály Silvi, váš stínový zpravodaj tady není a vy si nechcete vzít slovo. V tom případě GUE, tady máme Miguel a Urbana Krespa. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, my od samého začátku říkáme, že pracovní trh je, je mezinárodní, eh, kvalifikovaní pracovníci jsou mobilní a pohybují se mimo Evropu. My bychom proto chtěli naplnit určité sociální cíle. Chceme zajistit mobilitu a ochranu eh, zaměstnancům, kteří chtějí pracovat jinde. To je dobrý nápad, který posílí transparentnost a informovanost zaměstnanců tak, aby znali svá práva a také, aby je mohli hájit. Nesouhlasíme s tím, aby se to využívalo jako příležitost k povzbuzování nebezpečných spekulativních aktivit. Proto souhlasíme se zelenými, že je zapotřebí eh, vyhodnotit eh, rizika pro eh, životní prostředí. Myslím si, že by tyto penzijní činnosti neměly být zneužívány k, k k zhoršování prostředí, měly by být veřejným statkem a je zapotřebí eh, zdůraznit, že máme starosti o velké infrastruktury, protože tady často dochází k privatizaci eh, přístavů nebo jiných typů infrastruktur, jako je dopravní nebo energetická infrastruktura. Eh, penzijní systémy by měly být plně hrazené. To je pro nás zásadní, protože to je otázka selského rozumu. Všechno jiného je jen zahrávání si s budoucností zaměstnanců a práv eh, důchodců. Právo se nemůže zakládat na finanční spekulaci ani nemůže záviset na nejistých investicích. Tady tedy také souhlasíme se zelenými. Proto vyslovujeme eh, závažné eh, výhrady vůči tomu, že zpravodaj eh, není ochoten žádat o patřičné solvenční garance pro tyto fondy. Požadavky se snižují a to u tak důležitého tématu, jakým jsou důchody. My nepodporujeme směrnici solvenci, ale máme tu i prostor pro e, fondy s nízkými požadavky, které mohou generovat spekulace, kde různí prostředníci toho budou využívat. Dámy a pánové, důchody jsou právo, základní právo. Nemůžeme s nimi spekulovat, to nesmíme připustit. E, nemůžeme hazardovat zprávy občanů. To děláme už příliš dlouho a nyní e, vlastně sklízíme ovoce. Děkuji vám. Za zelené tu stínový zpravodaj není, nicméně zaskakuje předseda frakce Filip, prosím. Děkuji, Markusy Ano, pro ty z vás, kteří jsou eh, překvapení, že eh, Včera jsem byl Michel Raymond, dnes ráno Sven Gigold, tak teď budu zase eh, dalším kolegou a chtěl bych zdůraznit, že e, celý koncept předsedy frakce zelených e, je v podstatě v tom, že to je člověk, který slouží všem ostatním e, kolegům ve frakci. To je přímo definice. Tady tedy dělám, práci, tady teď dělám práci za svůj tým, který působí v terénu. Vedení je tady v parlamentu, ostatní jsou v terénu. Pokud jde o IORP, tak první bod k transparentnosti. My chceme, aby eh, eh, pojištěnci věděli, co se bude dít s jejich budoucími penězi a chceme zaručit, aby získali důchody z druhého pilíře a všechny pozměňovací návrhy usilují o vyšší transparentnost eh, investičních politik penzijních fondů. Zkrátka, aby eh, klienti věděli, kam se peníze investují. Důležité pro nás také je eh, to, eh, nejen, aby bylo transparentní, jaké jsou budoucí výnosy, ale také, aby existovala, existovalo povědomí o risku, o riziku, které se pojí s investicemi. Neboli, jaký je nejhorší scénář, aby lidé byli připraveni aby měli alespoň nějakou možnost se rozhodnout, měli by vědět, eh, jakým rizikům se vystavují a co se s penězi bude dít. Souhlasíme s tím, že určité zjednodušení eh, návrhu komise na EORPS eh, e je nutné, pokud ty cíle transparentnosti tím nebudou ohroženy. Pak je tu ještě také otázka eh, plného hrazení, plného financování. My si myslíme, že by měly být eh, plně financovány a upřímně řečeno, já nevím, proč by neměly. Hovoříme tady o eh, opatrné zprávě a zaráží nás fakt, že mnoho z těchto fondů získává návratnost ze svých investic, očekává návratnost, která je nejen nerealistická, ale která je dokonce vyšší než ta, kterou předpokládají mnohé pojišťovny. Tady bych chtěl odkázat na nedávnou zprávu Nizozemské národní banky, eh, která eh, hovoří o eh, beznadějně optimistických penzijních fondech a pojišťovnách, které očekávají návratnost nad 4% dlouhodobě, což za stávajících okolností chce opravdu notnou dávku víry. Holandská národní banka doporučuje spíše 3,3% a i to si myslím, že je nadsazené. My bychom tedy chtěli eh, konzervativní zpravování. Eh, v tomto smyslu jsme konzervativci, pane Ferbre. Ano, my jsme eh, konzervativci, pokud jde o finanční systémy a také pokud jde o planetu mimochodem. Rádi bychom tedy viděli spíše opatrné zpravování prostředků a rádi bychom dbali těch vyslovených varování. Další varování eh, učinili Kanaďané, kteří se obrátili na eh, Bank of England, eh, Mark Carneyho, který, k kterému máme velkou úctu, a jsou to varování před před zablokovanými aktivy, které vznikly vlivem uhlíkové bubliny, protože aktiva společností produkujících fosilní palivo budou tímto způsobem zablokována a tam hodně investují v penzijní fondy a pojišťovny. A my se domníváme, že bychom měli vyslyšet varování lidí, jako je Mark Kany. Já se obávám, že není takových lidí příliš mnoho, ale myslím si, že je to velice úctyhodný člověk, který vede úctyhodnou instituci. A proto bychom měli dávat pozor v této oblasti. A měli bychom brát na zřetel riziko těchto zablokovaných aktiv při výpočtu eh, týkajících se penzijních fondů. Je možné, že i dobře spravovaná instituce se dostane do problému, pokud nastane systémová krize. A tady eh, jsme podali pozměňovací návrhy, ve kterých trváme na eh, plánech eh, oživení, které mají umožnit oživení spíše než rozprodej, který by situaci zhoršil. Buďme připraveni na takové situace, abychom neudělali nějakou hloupost, která by situaci zhoršila, pokud, nás, pokud se ocitneme v nebezpečných vodách ve finančním světě. Tak to je eh, ode mě vše a eh, více řekne Basajkaut, až přijde, až se vrátí. Děkuji za poznámky k IORP i za všechno ostatní. Budeme mít ještě příležitost o tom diskutovat dále. A nyní tu máme EFDD. Markovali. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také poděkovat jak zpravodaj, tak stínovým zpravodajům. Přečetl jsem si pozměňovací návrhy, jsem si jist, že ten text, který nakonec vzejde e, z jejich práce, bude vylepšením toho původního návrhu komise. Souhlasím s věcmi, které volají po lepší zprávě, po lepším řízení rizik, Nicméně se domnívám, že musíme našlapovat opatrně, když eh, chceme hovořit o tom, že úspory lidí se vlastně mají dostat do toho finančního systému. Ehm, je tam riziko, tyto finanční instituce eh, by mohly být náchylné k tomu, že budou eh, investovat do riskantnějších aktiv a to my vlastně zároveň také částečně chceme, když chceme oživit ekonomiku, ale musíme volat potom, aby tam bylo jaksi neutralizováno pomocí různých opatření, jako je například regulace sektoru stínového bankovnictví. Ehm, myslím si, že se to trochu dostalo do pozadí a mohlo, může to mít dopady, když by došlo k nějaké krizi. Také to záleží i na e, postavení Evropské unie e, ohledně externích šoků. Bylo by potom euro dostatečně odolné vůči případným externím šokům. Musíme brát v úvahu tyto, e, tato rizika, toto nebezpečí. Nestačí pouze pokračovat ve zajetých kolejích. Musíme přemýšlet i o případných opatřeních. Um, už v minulosti jsme měli návrhy, které se týkaly penzijních fondů. Domníváme se také, jak už se zaznělo z úst mých předřečníků, že by měly být plně hrazeny ty investy měly by investovat spíše dlouhodobě než krátkodobě, takže by se neměly vydávat na cestu spekulací. Také musí brát v úvahu i sociálně environmentální dopad svých investic, protože jinak dojde k tomu, že ta likvidita bude um, jaksi poskytnutá firmám, které budou s tím spíše spekulovat. Takže to také by měl být také zákaz používat neregulované nástroje, které nejsou dostatečně transparentní. Chtěl bych se ještě navázat nebo se vyjádřit k té myšlence přehledu důchodových dávek. Je důležité, aby tento přehled byl srozumitelný a všechno, co ty penzijní fondy činí, musí být transparentní a veřejné, aby všichni věděli, k jakému riziku tam dochází. Také tam musí být zveřejněny různá kritéria výkonnosti, mm, všech, veškerý dopad na sociálně, environmentální faktory. Všechno by mělo být transparentní, no, protože zde se věnujeme jednomu sektoru, který byl trošku opomenut. Možná jsme zapomněli na to, že teď právě zde proběhla velká krize, takže teď se musíme využít, musíme, tyto fondy také musí s těmito dopady vyrovnat. Děkuji, říká pan předsedo. Ještě se přece jenom hlásí jeden kolega, Nina, kolegyně, pardon, Nina Gil, prosím. Hm. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat zpravodaji, to je, to bylo vše, co jsem chtěla říct. Chtěla jsem pouze zdůraznit, že tyto instituce jsou v podstatě nejenom investicemi, které poskytují finanční služby, ale také sociální služby. Poskytují penze, jak už jste zaznělo, mají i sociální účely. Není, není, to, není to pouze poskytovatel finančních služeb. A to je rovněž důležité, když eh, přemýšlíme o tom, jak vypadá zpráva takových institucí. Nemůžeme je hodit do jednoho pytle s, finančními, s ostatními finančními institucemi a finančníky. Je důležité, aby splňovali kolektivní požadavky, ale nestačí, aby tam byli lidé, kteří jsou pouze finančními odborníky protože vypadá to tak, že nevždy si ti lidé uvědomují, že v těch penzijních fondech eh, je vlastně živobytí těch eh, důchodců a že tam nestačí pouze řešit eh, matematické rovnice. Takže pro mě to byl takový komentář, který jsem ještě chtěla zdůraznit v, tém, v tomto kontextu. Děkuji. Ano, ano, to bylo skutečně stručné, říká pan předseda. A ještě můj kolega, můj přítel Fernandez požádal o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat panu zpravodaj Hejsovi. Také děkuji stínovým zpravodajům, zejména stínovým zpravodajům z mé frakce. Souhlasím s tím, co říkala Nina Gill. Účast v duchových systémech je důležité, Myslím si, že je také důležité, abychom tam zúraznili to, že tam jsou doplňkové, že to jsou doplňkové penzijní plány, které doplňují eh, ty základní systémy a mm, není možné, aby to bylo jaksi mimo sociální eh, systémy. Musíme tam eh, zapojit i osoby samostatně výdělečně činné. Domnívám se, že tato legislativa je velice důležitá právě pro tyto instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění. Já jsem eh, předložil mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají mobility. Domnívám se, že účast nemůže být eh, udělována pouze na základě eh, rezidence v jednom členském státu. Musíme zde uplatňovat princip nediskriminace. Je to důležité i pro možnost tzv. přenositelnosti penzí, což je součástí os, um, svobody pohybu. V této směrnici musíme jasně zakázat veškeré požadavky, které budou třeba říkat, že ten člověk musí mít eh, účet v té a té zemi, kde má ten penzijní ústav eh, sídlo. Musí zde také být dobrá definice domovského a hostitelského členského státu. Jedná se o terminologii, která ale neuznává principy svobodného, pardon, jednotného trhu, takže i v, této, eh, v tomto kontextu jsem předložil některé pozměňovací návrhy. Je důležité, aby v tomto kontextu také fungoval jednotný trh. Ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodaji a také ještě Poltanovi a doufám, že nakonec eh, to bude dobře pokračovat k závěrečnému souhlasu. Děkuji a poslední, eh, pardon, protože už se nikdo nepřihlásil, tak ještě dávám slovo panu zpravodaji, aby reagoval na všechny tyto komentáře. Velice děkuji, pane předsedo, děkuji také všem kolegům a kolegyním, kteří vystoupili v této diskusi dnes odpoledne. Zazněla celá řada témat, na něž bych chtěl zareagovat. Paul Tanks hovořil vlastně o podobné věci jako pozdění na GIL. Ano, je důležité, abychom si uvědomovali, že tyto instituce jsou zároveň sociálními nástroji a myslím si, že je to něco, na co právě Evropa může být pyšná. Mm, myslím si, že Um, je dobré, že zaměstnanci a zaměstnavatele část, částečně oplatí do těchto systémů a také se vracím k tomu, co řekla Nina a plně s ní souhlasím. Právě z toho důvodu jsme učinili takové změny do textu, abychom zajistili, že eh, nestačí eh, eh, že je také důležité mít požadavky na správní radu těchto institucí Eh, Paul Tank snad také upozornil, že je důležité mm, tyto věci tam začlenit. Rovněž řekl, že musíme být obezřetní, opatrní, s tím souhlasím, protože eh, v členských státech se ty situace liší, to už jsem říkal na začátku. Rozhodně zde nejlze uplatňovat nějaká paušální řešení. Kolega také správně řekl, že je tam určitá nejistota, mm, souvisí to s rizikem arbitráží. Myslím si, že to je vždy, když usilujeme určitou oblast harmonizace. Proč eh, mohou být takové arbitráže? Jde to tak, že právě v každém členském státu zá, zá, zákonodárce při mm, schválí jiné požadavky a to právě vede k vzniku toho, že ta situace v členských státech se liší vznikají problémy, takže v tom budu s kolegou spolupracovat. Kolega také hovořil, že je důležité, aby investice byly dlouhodobé, aby byly zodpovědné a také v tom směru předložil pozměňovací návrhy a o některých věcech potom hovořili i další. Ashley Fox zdůraznil otázku důležitosti subsidiarity a přiměřenosti, proporcionality. Je důležité, abychom ta stav, ty stávající schémata nezatížili dalšími povinnostmi a náklady, protože máme zkušenosti. Je důležité, aby tyto instituce mohly růst v reálné ekonomice. Rozhodně eh, to poslední, co bychom chtěli, je ještě více je zatížit eh, nějakými dalšími náklady. Kolega také hovořil o článku 35, který se týkal depozitářů. Velice pozorně jsem mu naslouchal. Jsem si vědom jeho pozice, i v podstatě pozice Spojeného království. Článek 5. Zde bych chtěl jasně říci, že by nemělo docházet k tomu, že tato směrnice se bude uplatňovat na zaměstnanecké penzijní systémy, kde je méně než 100 um, lidí nebo 100, 100 eh, členů. Takže to případně ještě zdůrazním. Eh, dále, to plné hrazení. Naším účelem je to, aby stávající Eh, aby se spíše zakládaly nové systémy, nové režimy. Pokud na tom ehm, Fox, Ashley Fox také hovořil o testu proporcionality, který se uplatní až po trialogu a také předložil různé pozměňovací návrhy v tomto směru. Já se k tomu stavím otevřeně. Myslím si, že asi na tom ještě mm, strávíme určité diskuse se stínovými zpravodaji. Zcela jistě je to eh, zajímavý návrh, já k tomu zatím nemám žádný pevný názor, ale myslím si, že cokoliv se nám pomůže zlepšit kvalitu textu a zlepší situaci v Evropské unii, co se týče proporcionality, tak je něco, co bychom podle mého názoru měli eh, vítat, eh, jak si, nebo měli bychom se na to dívat otevřeně. Dále jste také hovořili o důležitosti mobility evropských pracovníků, to je pravda. A právě z toho důvodu potřebujeme modernizovat systémy, kterým, eh, jak fungují zaměstnanecké penzijní systémy. Právě z toho důvodu, aby se zajistilo, že velká část evropských zaměstnanců hm, nakonec eh, bude tedy, nebo že o ně bude dobře postaráno. Také jste, jste hovořili o těch dopadech na životní prostředí, o tom hovořil Pierre Lambert. Můžeme se podívat na text, ta, i v tomto směru se ten text vylepšit, já opět se k tomu stavím otevřeně. Ještě otázka solventnosti 2. Musí být naprosto jasné, že v těch pozměňovacích návrzích, které byly předloženy, není žádný konsensus. Neexistuje tam žádná velká většina kolegů ze všech těch 730 nebo kolika pozměňovacích návrzích, že by se tam měla používat eh, ta, že by se tam měl používat ten test. Ale je důležité, aby se lidé uvědomili, že pokud se eh, navrhují rozšíření solventnosti 2, tak by to přineslo další náklady i těm konečným příjemcům, i dalším. Takže je důležité, aby ti kolegové si toho byli vědomi a případně, aby byli schopni si to obhájit. Ale myslím si, že zatím v těch pozměňovacích návrzích, eh, které jsem održel, se to neobjevilo. Také děkuji Filipovi Lambérovi za jeho komentáře. Eh, pak je Makarny hovořil. Um, je to sice Kanaděn, ale má irský pas. A z jakého důvodu? Kvůli daním? Ne, ne, ne, je to kvůli Takže tento kolega má irský pas jenom tak mimochodem. Stejný argument platí i v případě požadavku na plné hrazení. Myslím si, že také důležité uvědomit si e, časový e, plán členské státy se tím musí zabývat. Domnívám se, že je důležité, abychom v tom našli dobrou rovnováhu a jak jsem říkal už na začátku ve svém úvodním, ve svém úvodním projevu, budu o to e, usilovat. Souhlasím s tím, že je důležitá transparentnost, lidé musí vědět, do čeho ty penzijní fondy investují, jak vypadají ty investice, jaké je tam riziko, ale jak nalézt tu správnou rovnováhu mezi nalezením, eh, mezi dobrým regulatorním systémem v členském státu, který eh, bude aktuální. Marko Vali, děkuji také i jemu za komentáře řekl, že musíme postupovat opatrně, protože se jedná o úspory lidí. Také říkal, že musíme usilovat o lepší zprávu. Je otázkou, je, jak vlastně bude vypadat dopad této legislativy na ty domácí legislativy, hmm, které eh, regulují IZPP. Kolega také řekl, že musíme si být plně vědomi rizik, které před námi leží. Mm. své pozměňovací návrhy bude také formulovat o sociálním a environmentálním dopadu. Nina Gill, také děkuji i jí za komentář. Hovořila také o těch členech správních rád příslušných institucí. Má pravdu, že je zde celá řada e, kvalitních režimů, kde jsou příjemci Musíme ten test proporcionality eh, učinit tak, aby se nestalo, že nakonec eh, zde bude text, který vlastně bude s někým eh, zacházet špatným způsobem, který tu situaci zhorší. Také ještě děkuji kolegu Fernandešovi. Předložil velice zajímavé pozměňovací návrhy, které se týkají definice demovského a světovského členského státu. Na to se zcela jistě podíváme. Děkuji eh, dalším kolegům. Doufám stejně jako poslední řečník, že ten konečný text bude kvalitnější, než byl ten původní, takže se velice těším na práci s pozměňovacími návrhy. Děkuji, Brájene. Takže harmonogram počítá s tím, že po úspěšných jednáních budeme hlasování 1. prosince a na plenárním zasedání se to ocitne v lednu, zatím počítáme v lednu 2016 když 1. prosince budeme mít hodně hlasování. I hope that can be kept. A e, doufám tedy, že e, tak to bude. Čekáme e, teď na našeho hosta, takže nakrátko přerušíme jednání.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 so hello everybody. Please take a seat. After we... Dobré odpoledne všichni, prosím, posaďte se. Eh, chvíli jsme se báli, že se nám řečníci ztratili, ale už jsme je našli. Já doufám, že jsem nějak nenarušil tady probíhající vyjednávání, nicméně výbor na vás čeká. Eh, vážení kolegové, eh, je, je mi ctí přivítat tady předsedu Euroskupiny Jeruna Dijsselbluma a Eh, generálního ředitele Evropského mechanismu stability Klause Reglinga. Eh, jsou tady na výměně názorů o novém programu finanční asistence Řecku. Eh, Tupek dává pravomoce Evropskému parlamentu, aby byl informován o implementaci makroekonomického programu přizpůsobení v souladu s právem Evropské unie. Ekon je příslušným výborem pro tento dialog. E, program přizpůsobení pro Řecko oficiálně začal podpisem memoranda porozumění 19. prosince a e, běží do srpna 2018 e, finanční objem prostředků pro, pro toto období činí 86 miliard euro, v čemž je zahrnuto 25 milionů euro na případnou rekapitalizaci bank a náklady na jejich záchranu. Eh, proplacení eh, půjčky 7 eh, miliard od EFSM je do toho také zahrnut. Toto memorandum se zakládá na čtyřech pilířích. Obnovení fiskální udržitelnosti, ochranění finanční stability, rozšíření růstu a konkurenceschopnosti a modernizace státní a veřejné zprávy. Já proto znovu vítám eh, předsedu eh, Euroskupiny a generálního ředitele ESM na eh, dám jim slovo na krátké prohlášení a potom bude pokračovat běžná procedura s pětiminutovými okénky. Začneme tedy předsedou Euroskupiny, panem Dijsselblumem, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem rád, že jsem zpátky v ikonu. Já se omlouvám, že jsem musel eh, narychlo odříci dialog, který jsme měli naplánovaný v září. Eh, tehdy se objevily naléhavé záležitosti týkající se migrace. Musel jsem tedy odřeknout účast a omlouvám se za to. Mimochodem dnes odpoledne jsme čekali ve vedlejším sále na někoho, kdo by pro nás přišel. To bylo nedorozumění. Není už jsme tedy tady. Už jsme si trochu říkali, že jste na nás zapomněli, ale dobře to dopadlo. K Řecku bych chtěl říct několik slov úvodem. Chtěl bych říct něco o celkovém procesu a o tom, jaká je nyní situace a jak se budou vyvíjet události dál. Uplynulý rok byl nesmírně náročný, zejména především pro eh, řecké občany samozřejmě, kteří kromě ekonomických a sociálních problémů museli eh, dlouho snášet také nejistotu. Eh, jejich nezměrné úsilí a oběti, které přinesly, aby jejich země se vrátila na cestu růstu, byly málem Eh, zmarněny, málem vyšly nadarmo. Eh, proces vyjednávání byl velice dlouhý a těžký. Eh, občas v něm docházelo k nečekaným zvratům událostí a nyní při zpětném pohledu museli existovat jednodušší způsoby, jak dospět k dohodě. K dohodě jsme nicméně dospěli a já jsem tomu velice rád. Je to dohoda o, o programu přizpůsobení ESM. Eh, mým úkolem a úkolem ostatních ministrů v euroskupině bylo vždy zajistit prosperující a stabilní budoucnost pro Řecko a jeho občany. Uvnitř eurozóny eh, jde o tedy můj závazek a my jsme odhodláni provázet Řecko v jeho reformním úsilí, tak abychom oživili e, jeho ekonomiku a dostali ho zpátky na cestu vyváženého růstu a tvorby pracovních míst. Před rokem při páté a poslední revizi programu přizpůsobení se zdálo, že vyhlídky Řecka jsou poměrně dobré. E, ekonomika se vrátila k růstu v druhé polovině roku 2014 po dlouhém období recese a e, státní dluhopisy vykazovaly e, klesající trend. E, přesto se Euroskupina rozhodla prodloužit program o dva měsíce. Nebylo možné dokončit revizi včas a proto toto prodloužení bylo nutné. Bylo třeba vykonat mnoho práce za krátké období. Návrat k udržitelnému růstu Eh, tedy nastal, program vypršel a ECB se rozhodla, že nelze uplatnit eh, ELA a eh, kapitálovou kontrolu. Já se domnívám, že to vše bylo zbytečné a škodlivé. Členské státy eurozóny opakovaně projevovali flexibilitu. Proto eh, Eurosummit 12. července po intenzivních přípravách euroskupiny zahájil vyjednávání o novém ambiciozním programu ESM, eh, jak řecké úřady eh, mezi tím žádali. Z několika důvodů se domnívám, že nový program je pro Řecko a eurozónu dobrý. Po měsících patové situace jsme znovu ukázali, že politická vůle všech zainteresovaných stran zachovat integritu eh, eurozóny eh, nesmí být podceňována. Budoucnost Řecka leží v eurozóně. Tento program má značnou předfinancovací složku, která je nutná k znovu obnovení důvěry. Já se domnívám, že jde o program vyvážený, který se pouští cestou pomalého fiskálního přizpůsobení, doprovázeného lepším využíváním e, evropských fondů a usilující o ekonomické oživení v krátkodobém horizontu. To vše je potřeba k obnovení růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Z fiskálního hlediska tento program staví na bezprecedentní fiskální konsolidaci, ke které došlo za posledních několik let. Strukturální reformy kladly e, zájmy e, spotřebitelů e, před, před jiné zvláštní zájmy a Snažíme se eh, tímto způsobem modernizovat řecký stát, aby jeho ekonomika byla eh, produktivnější a konkurenceschopnější. V tomto kontextu bych také chtěl zdůraznit, že je naprosto zásadní, aby nová řecká vláda přijala za své tyto administrativní reformy a aby učinila značný pokrok při jejich provádění tak, aby byla obnovena důvěra občanů ve fungující stát a ve schopnost ekonomiky generovat blahobyt pro všechny boj proti byrokracii, korupci, vytváření efektivního daňového systému. To jsou hlavní priority, které je třeba mít na zřeteli z dlouhodobého hlediska. Technická pomoc eh, také bude zřízena na podporu tohoto procesu. Krátce řečeno, tento program má řešit problémy, aby se Řecko mohlo navrátit na cestu vyváženého růstu a vytváření pracovních míst. Když se podíváme do budoucna, ECB patrně tedy 31. října vydala všeobecné hodnocení řeckých bank. Nalezla nedostatek kapitálu 4,4 miliard, to je základní scénář ty dotyčné banky předložily z ECB své plány na to, eh, jak pokrýt tento nedostatek do konce roku. Kromě tohoto celkového nedostatku eh, tento, nebo tento nedostatek je, je mírnější, než někteří z nás očekávali před několika měsíci. To jsou dobré zprávy pro tyto banky, ale také pro dluhovou udržitelnost a tudíž pro daňové poplatníky, protože banky by měly být schopny pokryt ne všechny pak značnou část e, tohoto schodku ze soukromých zdrojů. E, to znamená, že úřady budou si muset vypůjčovat e, od ESM na rekapitalizaci bank nad rámec těch 10 miliard, které jim byly dány k dispozici. V současnosti řecké úřady implementují e, požadovaná opatření. E, včera e, Euroskupina rekapitulovala poslední vývoj. Je zapotřebí v tom dále pokračovat v nejbližších dnech, aby byl program, aby byl ten proces rekapitalizace bank dokončen v nejbližších týdnech. To se týká zejména pokroku eh, ve vytváření rámce pro insolventnost domácností. To se netýká vyhánění lidí z domovů, ale spíše nastavování patřičných eh, pobídek proti strategickým bankrotům. Pak je také potřeba řešit nevýkonné půjčky, a ozdravit řecký bankovní sektor. Očekáváme e, dokončení e, těchto opatření, e, včetně opatření z finančního sektoru, které jsou součástí té druhé sady. Je nutné, aby řecké úřady plnily podmínky v nejbližších týdnech. Poté dojde k proplacení první podstranže dvou miliard, která je navázána na e, první sadu podmínek a také na uvolnění prostředků z EFSF na rekapitalizaci bank v těch